společná rozprava, která se týká absolutoria za rok 2014. Máme 53 zpráv, máme paní Dlabajovou, pana Šmita, pana Pípera, pana Vistisena, paní Vakovej, pana Vona a pana Marineska. A proto si nyní dovolím přivítat pana Vito Caldieru, předsedu Evropského účetního dvora, který bude účasten naší rozpravy

Paní Schmidt, prosím. Dámy Dámy a pánové, milí kolegové, jako zpravodajka zodpovědná za Evropský rozvojový fond se chci soustředit na konkrétní záležitosti. Rovněž letos, podobně jako v loni, nacházíme staré známé věci, protože na povaze rozvojové pomoci se toho příliš nemění. Je správná, je důležitá a potřebujeme ji zejména v Africe, aby se lidem žilo lépe. Co s politováním konstatuji, jsou však problémy, které se opakují rovněž. Kontroly jsou účinné pouze omezeným způsobem a tam máme obrovský potenciál pro zlepšení. Chci zdůraznit, že nechci zde vyvolat byrokratickou lavinu, protože těch systémů už máme dost. Co ale nestačí, je prosazování těch kontrolních mechanismů, eh, ochota poučit se z chyb a rovněž reagovat na poznatky kontrolních výborů. Eh, pan komisař Mimica řekl mnohé a poukázal na to, že migranti, kteří z Afganistánu nebo ze Sýrie přicházejí z, do Evropy a ostatní spíše eh, jsou ze sousedních zemí a zřejmě, že ten problém nezmizí. Z tohoto důvodu jsem do zprávy zapracovala první kapitolu, kde se zasazují za flexibilnější používání prostředků CDF a z poznatku účetního dvora je nám známo, že 10 miliard eur je blokováno na různých fázích a to jsou peníze, které nejsou navázány na víceleté projekty. To jsou peníze, které jsou v projektech, které jsou potenciálně mm, úplně promrhány, protože ty projekty nejsou dost propracovány. E, tam už mnohé zaznělo e, v minulých letech. Pokud chceme opravdu pomoci uprchlíkům, tak na to musíme jít nově. A rovněž musíme si uvědomit, že rozvojová pomoc není dárek, je to pomoc v rozvoji. Musíme se tedy nově zamyslet nad prioritami a nad opatřeními. Evropská komise eh, společně s DEVKOS a s ESVČ a s eh, velvyslanci eh, v součinnosti vzájemné se musí lépe postarat o všechny konkrétní projekty. Příklad 918 projektů a 428 z nich má problémy a musíme se jimi zabývat a nesmíme vkládat peníze do projektů, u nichž jsou potíže. Tady rovněž si musíme uvědomit, že kritika je dobrá, pokud se s ní jsme schopni poučit. Tady se konkrétně obracím na kolegy socialisty, protože bych uvítala, že čísla se brání tomu, aby tam zazněla a eh, rozměňují zprávu a přitom by nám konkrétní záležitosti mohly pomoci. 23 miliard eur není v rozpočtu a pochází přímo z ministerstva financí členských zemí a směřují přímo do Afriky. Tady se musíme zamyslet nad účelným používáním těchto prostředků, tak aby to mělo konkrétní dopad. A tady paní Frederika Mogherini sama řekla, že rozvojová pomoc není dárkem, je investicí do budoucnosti, je investicí do nové podoby partnerství s africkými státy. Rovněž ráda cituji předsedu Martina Šulce, který říká, Eh, spolupráci rozvojovou musíme učinit závislou na existenci právního státu, demokracii a řádnou zprávou. Nesmí nastat situace, že eh, investujeme do něčeho, co pak vede k potlačení například hospodářského rozvoje. Já hovořím jasně, rozvojová pomoc musí bojovat s příčinami a pokud se nedostaví výsledky, tak se z toho musí vyvodit důsledky. Ehm, apeluji na všechny kolegy, aby nepropadali apologetismu, ale aby se všichni zasazovali na, za správnou pomoc rozvojovou ve správné podobě a zprávu podpořili. Děkuji, pan Píper, na čtyři minuty. Děkuji. Na úvod děkuji za eh, plodnou spolupráci se stínovými zpravodaji asistentům děkuji, děkuji i zprávě. Dámy a pánové, absolutorium u vlastní sněmovny, to je vždy citlivé téma, protože občané a to oprávněně, čekají, že se s tím vypořádáme upřímně. Například politika v oblasti budov. E, máme snižovat náklady. E, kriticky nahlížíme spožďování v modernizaci, což znamená, že ty náklady se naopak zvyšují. E, nepožadujeme na tomto základě plány rozšířování těch kapacit, ale spíše účelné nakládání. Musíme být eh, opatrní i přitom, když se snažíme si stavět pomyslné pomníky. Lux Price například by byl oprávněný, kdyby měl větší um, větší, eh, kdyby byl známější a stejně tak i jiné takovéto propagační projekty. Dobrá budoucnost znamená jít s dobou. Nová pravidla hry mezi radou a komisi nám dávají více pravomocí a tady například můžeme vyhodnocovat eh, vědecké služby, ale zároveň vše musí být pojednáváno neutrálně z pohledu ideologie a toho se musíme držet. Jít s časem znamená například reformu tlum tlumočnických služeb, jak z pohledu technické vybavenosti, tak i z pohledu pracovní doby, která musí být spravedlivěji rozdělována. A bohužel i otázka bezpečí znamená eh, vynakládat prostředky ano, ale zároveň neohrožovat eh, ať už návštěvníky nebo nás poslance a někdy to znamená převzít vše do vlastních rukou, než vše zadávat firmě a pak šetřit na tom, kolik té firmě zaplatíme. Neustále rovněž se snažíme přehodnocovat přístup ke gastronomických eh, službám. Eh, penzijní fondy to bylo dlouho stranou. Nyní konečně eh, chceme znát výsledky externího auditu tohoto fondu. Eh, hospodárnost znamená rovněž, že nesmí docházet ke směšování předsednické funkce eh, s stranickou funkcí eh, při volební kampani. Tady výslovně kritizujeme Martina Šulce a zároveň máme i doporučení pro ostatní špičkové kandidáty. Pan Šulc někdy není schopen rozlišit mezi svým uh, Um, svou prezidentskou předsednickou funkcí a svou funkcí stranickou. A připadá mi pozoruhodné, že uh, i socialisté a demokraté sdílejí tento kritický pohled. A ještě slůvko samotným kolegům poslancům. Um, ano, paušál pro lety, eh, cateringové služby, eh, penzijní fondy. Mnohé jsme už odstranili z toho ozlacování, ale to by zároveň nemělo znamenat, že se sami, pouze sami musíme vypořádat s imidží eh, parlamentu. Naše eh, vlastní kanceláře mají stále více povinností. Šetříme na kávě, šetříme na vodě a někteří nám chtěli vnutit, abychom vše, včetně televizního účtu, zveřejňovali na internetu. Dokonce si snažíme poměřovat počtem jednominutových projevů naši výkonnost. Nesnižujeme se k tomu, nespochybňujme vlastní práci tím, že se začneme zapracovávat do nějakých žebříčků. Neprodávejme se pod cenou, i o tom se tato zpráva zmiňuje. Děkuji. Děkuji na tři minuty pan Čarnecký. President. Vážená paní předsedkyně, pane předsedo účetního dvora, hlavní problém postupu absolutoria trvá už rok. Roky. Počínaje problémy, které byly pozorovány při kontrole rozpočtu. Musíme říci, že téměř u všech kategorií od roku 2014 do 2015 byly odhaleny nedostatky, především pokud jde o vybavení a budovy a také o přesuny mezi rozpočtovými linkami. Lepším rozpočtovým programováním by se tomu dalo zabránit. Eh, pro lepší rozpočtové programování musíme vytvořit klíčové indikátory. Kromě toho rada přijala etický kodex, eh, který je důležitý pro transparentnost, eh, zodpovědnost a integritu instituce. Je zde také znepokojivý nedostatek transparentnosti, pokud jde o legislativní proces a vyjednávání s radou. Rada by měla rozhodně zveřejnit relevantní dokumenty a vytvořit systém reportingu, který umožní veřejnosti sledovat legislativní postupy otevřeným a transparentním způsobem. Je zde také problém nedostatku transparentnosti třístranných jednání Rada musí rozhodně zvýšit transparentnost a integritu, pokud jde o jednání. Když vezmeme v úvahu tyto problémy, stejně jako spolupráci mezi parlamentem a radou, musíme říci, že rada, aby byla plně transparentní a aby se těšila důvěře občanů, musí vkládat důvěru do tohoto procesu udělování absolutoria stejně jako jiné instituce. To vyžaduje spolupráci mezi parlamentem a radou a prostřednictvím jistého pracovního uspořádání. Ale pak je zde další fakt. Není zde žádná spolupráce, žádný dialog. Rada se nepodílí na rozpočtové kontrole, neodpovídá našemu výboru pro rozpočtovou kontrolu na otázky, ani neodpovídá našim poslancům na otázky. Rada se neúčastní slyšení o rozpočtové kontrole ohledně rady. Nesmíme zapomínat, že proces udělení absolutoria Zvlášť různým institucím je dlouhodobá praxe, která byla vytvořena proto, aby se zajistila transparentnost a demokratická zodpovědnost, abychom ji zaručili našim daňovým poplatníkům. Děkuji. Dalším řečníkem na čtyři minuty je pan Vistesen. Som ordfører på øh, to af de rapporter, vi behandler her i dag, så skal jeg kort gennemgå øh, dem. Děkuji za obě. Děkuji za slovo o obou zprávách. Nejdříve se eh, budu zabývat jimi a pak předám slovo Stínové spoluzpravodajce. Eh, tady v souvislosti s absolutoriem mohu říci, že, účetní dvůr, eh, že soudní dvůr vykonal dobrou práci, posléze došlo ke kritice, dokonce i od samotného soudního dvora, jak u postupu, tak i způsobu volby dodatečných soudců a to se dočkalo kritiky i ze strany výboru pro rozpočtovou kontrolu, rovněž postranní činnost, ať už soudců nebo jiných zaměstnanců soudního dvora. Skupina EKR velice kriticky nahlíží na autor, absolutorium, protože tam je mnoho nejistoty a musíme brát vážně veškerá varování. U EHSV tam nemohu než kválit, protože se jedná o jeden z výborů, který v mnohých oblastech eh, sledoval doporučení parlamentu, eh, krátí svůj rozpočet, šetří, má nyní dohodu s parlamentem, která znamená, že výbor šetří, funguje účinněji, proto tam doporučuji absolutorium, přesto, že se domnívám, že dlouhodobě by se tento výbor měl ještě více soustředit na pořádání telefonických konferencí a videokonferencí, protože tam mají velice významné náklady na dopravu, které by měly být snižovány. Co se týče absolutoria komise, agentur a Evropského parlamentu, Tady chci poděkovat kolegům za konstruktivní spolupráci mezi stínovými zpravodaji a e, z pohledu celkového stále ještě připadá naší politické skupině, že chybovost je příliš velká, že se zároveň nesoustředujeme dostatečným způsobem na přidanou hodnotu. Co plyne z toho, že se něco řeší celoevropsky? Tam často potřebujeme pro postupy upravit, zejména v oblasti zemědělství, regionální eh, rozvojové pomoci a u Evropské komise tam nám připadá, že rozumným způsobem komise reagovala na naše podněty. Tam podporujeme evropskou eh, eh, Evropskou prokuraturu celoevropskou, Evropského státního zástupce, tvorbu tohoto úřadu a e, jinak e, u některých zpráv se ale zdržíme při hlasování z důvodu příliš vysoké chybovosti. Nebudeme hlasovat proti. Til e, Europa parlamentets eget regnskab synes vi godt, at man kunne have lagt en smule mere kritisk linje. Vi... Pokud jde o naše vlastní účty. Myslíme si, že bychom mohli být eh, trošičku kritičtější. Myslíme si, že jsme přece jen eh, odvedli dobrou práci, především eh, vůči předsedovi Šulcovi. Pak je zde otázka těch řidičů. Já si myslím, že tam můžeme zrevidovat svou politiku výdajů a můžeme se vzdálit od této podpory, takže jsme proti taky podpisu absolutoria. A pokud jde o společné podniky, tak tam jsme také proti, protože je zde příliš velká chybovost. Děkuji. Um, move... Děkuji a přecházíme k dalšímu zpravodaji na 6 minut. Prosím, zpravodajka paní Makovej. Madam paní předsedkyně. Eh, Nejprve, pokud jde o výbor regionů, tak od samého počátku já jsem eh, se rozhodla, že udělím absolutorium, že je třeba udělit absolutorium abychom mm, pozbudili tuto instituci, její reformy, aby pochopila, že žijeme ve světě, kde každé euro má svoji cenu a všechny výdaje mají svoji cenu. Takže taková kritika. Tady nelze tedy cestovat eh, jen tak eh, za peníze daňových eh, poplatníků a Eh, mm, k Výborgenu reagoval 780 cest eh, mm, po EU a v, mm, v příslušném roce 2014 více než 8 milionů euro na cestovní výlohy členů a více než 400 milionů na eh, výlohy personálu. Já nevím, k čemu to bylo užitečné pro evropské občany, ale přišli o 9 milionů euro, to je jisté. A, takže my jsme dostali e, spis e, stostránkový, vágní a žádná čísla přesná v něm nefigurovala. Druhá kritika. Pokud jde o poslané dokumenty, já jsem žádala, aby odpověděli na stručné, jasné otázky na jedné stránce, ale opět jsem dostala stovky stránk, stránek jako odpověď, což ukazuje, že e, nejsou schopní, e, e, působ, tedy byrokracie, zamě, zaměstnanci nejsou schopni reagovat přesně, to, jsou, to je přehnaná zpravodaje, jsou to stovkové, stostránkové, stostránkové spisy které, a dokumenty, které posílají, ale pár pozitivních věcí vyvinuli určité úsilí, již pokud jde o whistleblowers, pokud jde o ty informátory, což, mm, kteří poukazují na to, co funguje, co nefunguje v instituci, ale tato pravidla nabyla účinnosti až v lednu 2016. Případ mm, pana Mekoje, to je známá věc, to je osoba, která upozornila na nesrovnalosti a upozorňovala již od roku 2002. A již 13 let mm, tedy tento člověk eh, teď neustále je předmětem různých eh, právních tahanic a mm, navíc důkazy mu dávají za pravdu. V červnu výbor regionu eh, by měl mm, v parlamentu zde podat zprávu, aby nám řekl, jak tento případ vyřešil. Chci poděkovat každopádně kolegům za dobrou spolupráci i jsem sama navštívila výbor regionu. Doufám, že se tam eh, zbaví přebytečné byrokracie, protože žijeme ve světě, který se neustále mění a ti, kteří nejsou schopni se přizpůsobit, tak by měli dělat jinou práci. Já jsem také byla zpravodajkou pro absolutorium pro Evropský úřad na ochranu osobních údajů. A zde bych měla pár poznámek. Tento úřad ve své zprávě, výroční zprávě za rok 2005, 15 by měl také hovořit o tom, jak rozhodl, eh, jak bude přistupovat k těmto informátorům, whistleblowers a tak eh, samozřejmě při plném respektování statutu evropských úředníků. Zde chci eh, připomenout Evropskému úřadu na ochranu osobních údajů, že jde tedy o mm, všechno je veřejné, činitelé jsou veřejní, najdete si všechno na Wikipedii přece a to platí pro úředníky, pro experty, ale e, ti nespadají do kategorie, která by měla být chráněna, protože i dnes v podstatě se evropským institucím předkládají informace a mm, ale jejich e, ale e, tvrdí, že nelze tedy zveřejňovat o nich údaje, jejich tedy životopisy přece ne, to jsou úředníci, kteří žijí z evropských peněz, takže jejich životopisy by měly být veřejné. Já mm, vždycky tedy se snažím ve zprávě apelovat na to, aby instituce provedly změny. A nyní mm, eh, absolutorium pro agenturu pro eh, vnitřní záležitosti mm, a eh, zahraniční věci. Já, my zde máme nejprve problém Mm, spojený se, veřejn, se zveřejňováním životopisů u některých agentur, protože máme problém s tím, že e, dostatečně se nechrání ti, kteří poukazují na problému, tedy problémy, tedy whistleblowers. A potom zde máme problém se střetem zájmu. Často ty instituce nechápou, o co kráčí v takovém střetu zájmu. A mm, třeba taková agentura, která odmítá nějaký potravinový výrobek, tak potom zaměstnává eh, lidi, kteří pracovali dřív v tom závodě, který vyráběl eh, ty výrobky, které oni mají homologovat. A takže potom ta agentura pro základní práva tam mm, i proti této agentuře byly zahájeny různé procesy, několik lidí nahlašovalo nesrovnalosti v agentuře. Já myslím, že bychom eh, měli si cenit lidi, kteří eh, jsou odvážní a řeknou pravdu. A potom je to Agentura pro bezpečnost potravin. Tady byl takový flagrantní případ kolize zájmu v lednu 2016. Tato agentura ohlásila, že je možné, že jeden ředitel, nechci jmenovat, eh, byl z potravinářského průmyslu a ta osoba nakonec stáhla svoji kandidaturu, ale to je přece nepřípustné nelze dát místo funkci v agentuře osobě, která pracovala v dané oblasti. Nakonec my eh, nevíme, co máme na talíři a tito lidé se obohacují na úkor našeho zdraví. Máme další flagrantní příklad. Uh, you, President. Pan Boun, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako předřečníci, bych rád využil veškerého svého času a už se k tomu nechci vracet na konci. 33 zpráv u decentralizovaných agentur jsem předložil, což je velké množství práce. Proto chci výslovně poděkovat svým zaměstnancům sekretariátu výboru pro rozpočet a stínovým zpravodajům. A zároveň obecná připomínka o samotném postupu toho, jak jsme se zabývali absolutoriem a zprávami, rovněž souhrné absolutorium, tady je rozhodně velice vyvážená zpráva a většina si myslím v této sněmovně ji opravdu podpoří. U těch agentur chci poděkovat jak účetnímu dvoru, tak komisi, tak všem agenturám, kteří, které se mnou spolupracovali. Tam jsme dostali spíše pozitivní zprávy u těch agentur. Já jsem byl stínovým zpravodajem v loni a s potěšením konstatuji, že došlo ke znatelným úspěchům. E, účetní dvůr měl méně kritických poznámek a nebylo ani, e, nebyly ani e, posudky s výhradou a tedy vše bylo spíše hodno doporučení a vše bylo v souladu s předpisy. Rovněž s potěšením konstatuji, že agentury významně pokročily ve smyslu provádění doporučení z roku 2012, kde už 99 konkrétních kroků bylo naplněno. 23 93 agentur nám hlásí, že rovněž sdílí služby s jinými agenturami a velká měrou mají rovněž už i dohody o spolupráci a tady nemohu než je vybízet v tom, aby to pokračovalo dál. Agentury mají rovněž vodítka, eh, úpravu postupu u zadávání zakázek a rovněž i u těch, u nichž je příslušná komise činná, tedy jsou účinnější. Většina agentur už naplnila požadavek snížit zaměstnance o 5%, i když některé z nich mají obavy, že budou muset přispět 5% svých zaměstnanců do toho celkového půlu, který bude přerozdělen. Strategie boje s podvody většina těch agentur už je má, e, mají už e, konkrétní politiku pro zveřejňování například životopisů jak členů dozorčích rad, eh, tak eh, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců vedení, takže vše je důvodem ke spokojenosti, i když jsou ještě určité oblasti, které si zaslouží více eh, pozornosti. V lednu roku 2014 například ještě u čtyřech agentur se vyjednávalo s hostitelským členským státem o centrále. Tady chci apelovat na všechny členské státy, aby opravdu dokončili vyjednávání a abychom mohli mít dohodu o sídle centrály. Převádění prostředků. E, tam většina těch převedených prostředků byla plánovaná, i když docházelo k vysoké úrovni zrušování a v některých případech vidíme, že se jedná o signál, kde si agentura eh, nesprávně zhodnotila, nadhodnotila své potřeby, i když většina z nich eh, na to reagovala tím, že zavádí nová opatření. U některých agentur ještě máme problém s vyváženým um, genderového zastoupení a tady v rámci toho, že jsme splnomocnění udělovat absolutorium, bych rád obdržel hlášení o tom, jak to ty agentury řeší a rovněž apeluji na členské státy. Když jmenují členy dozorčích orgánů, aby i tam vládlo poměrné zastoupení obou pohlaví. Je rovněž třeba zlepšovat komunikační politiku zvyšovat viditelnost těchto agentur a zvyšovat povědomí o jejich výdobytcích, o jejich činnosti. Všechny agentury se zlepšují ve své činnosti, působí ve většině členských států a zaslouží si větší pozornost, což bude znamenat, že budeme vědět více o tom, proč je máme, čím se zabývají a všem to pomůže mm, v převážnou měrou tedy doporučujeme jednoznačné absolutorium, Dostali jsme totiž od účetního dvora eh, posudek bez výhrad a rovněž jsme svědky obrovských pokroků. Zítra tedy doufám, že když se bude o tom absolutoriu hlasovat, doufám, že všechny agentury eh, po zásluze absolutorium obdrží. Děkuji pan Marinesku na čtyři minuty. Eh, Děkuji paní předsedkyně. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval kolegům zpravodajům a kolegům, s nimiž jsem spolupracoval. Je zde jeden jediný pozměňovací návrh k těm osmi zprávám, který se týká společných podniků, což jasně dokazuje, že jsme společně dobře pracovali. Myslím si, že tyto podniky jsou velmi důležité v současné době. Hodně hovoříme o hospodářském rozvoji, o růstu, o zaměstnanosti a tam je důležitou podmínkou mít inovaci, výzkum a vývoj a také je důležité výsledky výzkumu a vývoje sdílet. Myslím si, že to, co v současné době existuje na úrovni Evropské unie, tyto podniky už jasně ukázaly, že mají své využití. A praktické aplikace, například CESAR, tam už se začaly uplatňovat eh, výsledky výzkumu v oblasti systému řízení letového provozu. Já si myslím, že to je skvělá věc, skvělý příklad. A potom Clean Sky. Ti jsou zase v etapě, kdy mají projekty, které mohou mít eh, využití v leteckém průmyslu. Myslím si, že do budoucna se to určitě bude využívat i my. Společný podnik pro inovační léčiva, ten se také blíží k fázi uvádění výsledku svého výzkumu do praxe. Pak je zde ještě další podnik, který také vynaložil všechny peníze, které mu byly v rámcovém programu 7 uděleny. Earth for Energy to je, řekl bych, takový zvláštní případ. To je agentura, která řídí, spravuje ITER, myslím si, že začíná přinášet ovoce. Ukazuje se, že jsou zde věci, které je skutečně možno zavést. Myslím si, že 60% z toho, co chtějí udělat, už je v podstatě zadáno. Pokud jde o ten program a jeho financování, tak je zde plán, který nám předložil ředitel. My doufáme, že tento plán bude schválen a právě proto jsme rozhodli, že nebudeme udělovat eh, až do podzimu absolutorium. Očekáváme netrpělivě návrh ředitele. Je to podnik, eh, který má mezinárodní charakter. Byly zde i další podniky tohoto druhu. Artemis a Eniak, eh, ty byly sloučeny. Artemis, Eniak a Excel společně dostali kvalifikované stanovisko účetního dvora, kdy chybovost eh, počítána podle národních pravidel, protože tak to funguje, je taková, že nemůžeme skutečně říci, že je to v limitech, které se stanovaly naše evropské instituce. Myslím si, že je zde ještě možnost eh, ke zlepšení a myslím si, že národní instituce, národní orgány mohou předat dokumenty, které podpoří pravdu nebo jasně ukáží, že nebo zda to, co dosud bylo uděláno, bylo uděláno správně nebo ne. Můžu, paní předsedkyně, taky teď využít těch šesti minut, ptá se pan Marinesku, abych to všechno ukončil a nevystupoval už po debatě. Takže my žádáme, aby Excel u tohoto tedy nového společného podniku, to je tedy ten mix podniku ENIAC a podniku Artemis, tak aby zde se účetní dvůr obrátil na národní orgány a požádal je o dokumentaci, aby se tento problém vyřešil. Takže Artemis, Eniak a Excel, tam bychom tedy odložili absolutorium. V usnesení také žádáme účetní dvůr, aby předložil informace, podrobné informace, nebo aby šel tedy více do detailů, pokud jde o metodu hodnocení příspěvků v naturálích a obecných eh, příspěvků soukromých partnerů. To nám eh, také poskytne více informací o chybovosti a o tom, jakým způsobem probíhá zpráva prostředků bývalého rámcového programu 7 a prostředků z horizontu 2020, protože to bude pokračovat ještě tři roky, ale rozpočtové linky jsou jiné. Samozřejmě chci poděkovat účetnímu dvoru za konstruktivního ducha a spolupráci. My jsme spolu mnohokrát konzultovali v tomto období a doufám, že do podzimu se nám podaří vyřešit vše to, co zatím ještě zůstává otevřeno u těch tří absolutorií, která jsem zmínil. Děkuji. Děkuji a nyní vyzývám radu paní Hennes Pleskart. Děkuji, paní předsedkyně, eh, paní komisařko, dámy a pánové. Děkuji, že jste mě pozvali na tuto významnou rozpravu o implementaci evropského rozpočtu za finanční rok 2014 v kontextu eh, ročního absolutaria podle článku 301.9.319 smlouvy. Eh, Eh, eh, můj kolega ministr financí eh, předložil doporučení rady komise kom, i rozpočtového výboru a zítra plénum bude hlasovat. Ano, občané Evropy očekávají, že budeme velice bdělí, pokud jde o kvalitu výdajů a to dělají správně. Ale Samozřejmě to není jenom důležité pro veřejné mínění, to je přece náš právní závazek zajistit rozpočet v souladu s dohodnutými pravidly, aby naše evropské výdaje byly pod striktní kontrolou, to je zásadní pro nás, pro všechny do, eh, rada doporučila, aby eh, absolutorium bylo uděleno komisi a i vysvětlilo, eh, vysvětlila důvody, proč. Rada také potvrdila, že opět, že tam ještě je hodně co zlepšovat při plnění evropského rozpočtu a to především požaduje že se nesnížila dostatečně ta míra chybovosti 4,4% a většina výdajů pořád ještě má vysokou míru podstatných chyb a důležité politické oblasti, jako soudržnost, zemědělství, výzkum, pořád ještě jsou dost náchylné této chybovosti. Rada především eh, byla zneklidněna, že podle zjištění účetního dvora komise, příslušné národní orgány a nezávislí auditoři měli dostatečné informace, aby zabránili, aby detekovali, zjišťovali a opravili tyto chyby všechny, všichni aktéři, kteří hospodaří s prostředky, musí na sebe vzít odpovědnost, eh, včetně členských států, a to v patřičné míře. Rada apeluje na komisi a členské státy, aby posílili vzájemnou spolupráci a zdůrazňuje to, že třeba především prevence chyb. Proto zdůraznila potřebu zvýšit kvalitu kontrol, tak abychom zabránili chybám předtím, než tedy nastanou reálné náklady, výdaje. A i, mm, jak řekl kolegyně Schmidt, nepotřebujeme více kontrol, ale implementovat stávající kontrolní mechanismy. Jinými slovy, toto je třeba udělat způsobem nákladově finančně efektivním, bez toho, aniž bychom tam nějaké doplňovali další vrstvy kontrol. Doporučení rady také připomíná, že eh, finanční korekce a vymáhání zpět částek, to je zásadní eh, pro ochranu finančních zájmů platby by se měly přerušovat, pozastavovat, kdykoliv se zjistí nějaký nedostatek, významný nedostatek. A do té, než eh, eh, eh, se plně implementuje korekce. Řádně vyplacené částky by se měly vymoci zpět bezodkladně a je třeba, aby byla zajištěna řádná realizace korektivních mechanismů. Rada apeluje na komisi, aby eh, rozpočtovým orgánům eh, tento rok, tedy v roce 2016, eh, poskytla komplexní zprávu se systematickými podklady údaji, které v podstatě již jsou k dispozici, eh, především v těch oblastech, kde míra chybovosti je neustále vysoká a aby se zjišťovaly příčiny. Kromě toho také Rada souhlasí s parlamentem, že je třeba zjednodušovat pravidla, to je stále důležitá priorita právě proto, abychom mohli mít kvalifikované výroky auditorů. Zjednodušování nejenom eh, sníží mm, administrativní zátěž pro konečné příjemce a příslušné orgány, ale také umožní efektivnější a méně nákladné kontroly. Tak eh, rada také vítá snahu komise při zpravování plateb a vyzývá po konstantním monitorování nesplacených závazků. Rovněž připomíná svou žádost na komisi pro poskytování včasných informací o dlouhodobém cashflow a prognózám tak, aby platy a dostupné eh, finanční prostředky mohly být dobře spárovány s potřebami. Bez ohledu na to, že hlavní část rozpočtu nebyla ovlivněna materiálními chybami, Rada podtrhuje důležitost bojovat proti eh, nedostatkům v měření národních dat HNI a co se týká také eh, prodlužovaných nevyřešených výhrad. Rada nakonec také výdá postup účetního dvora při hodnocení výdajů prostředků EU a metriky v této oblasti a v oblasti výkonnosti. Rada pak doporučuje komisi, aby se řídila doporučením účetního dvora a identifikovala nejvhodnější výkonnostní systémy pro evropský rozpočet za spolupráce s účetním dvorem a členskými státy. Takže souhlasím s tím, aby se, a, co říká paní Dlabajová, v oblasti výkonnostně orientovaného rozpočtu. V tomto kontextu rada samozřejmě při vší opatrnosti a v rámci toho, že nechceme nic předjímat, vítá iniciativu komise a e, rozpočet, ke kterému již pokud by minulý týden proběhla první expertní schůzka. Je evidentní, že jsme stále velmi vzdáleni tomu celkovému cíli e, nekvalifikovaného stanoviska účetního dvora a rada proto žádá o e, každoroční vylepšování v finančním řízení i v odhadu chybovosti ve všech oblastech politiky. Rada se v diskusích o zlepšení rozpočtu a jeho výkonnosti konstantně angažuje. Chce zajistit, aby tento rozpočet generoval do budoucna lepší výsledky, a to i v rámci přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce a pro víceletý finanční rámec příští. Rada žádá účetní dvůr, aby eh, své vstupy do tohoto přeskumu poskytl včas. Na závěr, paní předsedkyně, mi dovolte říci, že předsednictví rady zahájilo práci na příštím víceletém finančním rámci na lednové konferenci a na Radě pro všeobecné záležitosti 12. dubna. Naším cílem je proskoumat co nejdříve možnosti pro zlepšení a možné další reformy. Za tímto účelem bylo identifikováno několik možností, jak se posunout dále. A výsledky této diskuse budou prezentovány ve zprávě předsednictví pro Radu, Evropský parlament a samozřejmě Evropskou komisi. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině. Chtěla bych oznámit kolegovům, že musíte odejít eh, na institucionální zasedání, nicméně zase vrátíte. Vítám zde paní Georgievu a předám vám slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení zpravodajové, paní ministrině, pane předsedo Kaldejro, vážené poslankyně a poslanci Evropského parlamentu a účetního dvora. Ráda bych hned na začátku poděkovala všem z vás, zejména zpravodajům, které jsme si eh, vyslechli. Eh, a děkuji za to, s jak seriózním přístupem jste přistupovali k těmto rozpravám o eh, absolutoriu na rok 2014. V tuto dobu Evropa od nás žádá, abychom se soustředili na to, abychom učinili co možná to, co můžeme nejlepší, Eh, a to i v našem eh, rozpočtu v době, kdy eh, lidé čelí škrtům. Viděli jsme, že všechny instituce, Evropský parlament, Evropská rada, Učení dvůr, Evropská komise, se soustředí na význam toho, abychom se zaměřovali na výkonný rozpočet, na jeho výkonnost. Co a jak vykonává pro evropskou ekonomiku a pro evropské občany. A také, abychom se soustředili na plnění pravidel. Uznávám, že v obou oblastech je zapotřebí eh, ještě pracovat dál. Ano, podařilo se nám stabilizovat chybovost. Velice důležité je to, že se nám podařilo dosáhnout té největší možné hodnoty z našeho rozpočtu, jak paní ministrně se právě zmínila před pěti dny, nebo šest dní to bylo už, 22. dubna eh, se odehrálo zasedání pracovní skupiny meziinstitucionální pro výkonnost a eh, hovořili jsme o tom, co to je tedy výkon, výkonnost, jak ji měřit a také současně jak systematicky přecházet takovému rozpočtování, které bude zaměřené právě na výkon. Chci poděkovat paní Dlabajové, eh, obecné zpravodajce, za její veliké úsilí, abychom rozšířili naši diskuzi z toho, co bylo původně zaměřeno jen na chybovost, na velice silné nastavení politických eh, cílů a hodnocení toho, čeho se nám podařilo dosáhnout. A v tomto duchu bych ráda chtěla přednést čtyři závěry. Netvrdím, že tím eh, vyčerpáváme všechno, co může být řečeno v diskuzi. Nicméně, za prvé jedná se tady o srovnání eh, rozpočtových priorit, za druhé lepší zprávy o výkonnosti rozpočtu, za třetí vypořádání se s neustávající vysokou chybovostí a ještě, a to není to nejmenší nepochybně, jak nastavit správnou vyváženost mezi eh, zvládáním rizika a předcházení riziku. Začněme prvním bodem. Blíží se střednědobá revize. A proto je na čase, abychom se upřímně podívali na to, jak dokážeme plnit politické priority prostřednictvím našeho rozpočtu. To je otázka, která nás, jak doufám, dovede k významným závěrům pro zbytek eh, období finančních perspektiv a doufám, že nám také umožní se podívat na to, zda plně a zcela využíváme flexibilitu rozpočtu, která byla umožněna v, těch, v tomto víceletém rámci finančních perspektiv. A dalším bodem diskuze by mělo být, jak se politika proměňuje přímo v provozní operativní cíle na místě a jak eh, je možné dosáhnout těchto kýžených výsledků. Víme, že za stávajících finančních perspektiv jsme učinili veliký krok vpřed při respektování priorit opatření, zaměří na to, co jsme si stanovili, jak se nám toho daří dosahovat. Nicméně se můžeme poučit z toho, čeho jsme dosáhli a co ještě zapotřebí dělat pro naše další eh, programy. A eh, je důležité, abychom takto vedli dál náš meziinstitucionální dialog, protože právě díky této spolupráci můžeme postoupit dál. Za druhé, potřebujeme eh, lepší reporting o výkonnosti. Máme spoustu dostupných informací ale musíme je uspořádat tak, aby, eh, aby vedli způsob, jakým budeme alokovat zdroje, abychom streamlinovali, eh, zjednodušili a lépe nastavili eh, naše zprávy. A důležitý krok letos bude, to budou zprávy 318 a Díky tomu získáme lepší představu o implementaci evropského rozpočtu. Kromě toho si velice dobře uvědomujeme potřebu dosáhnout eh, eh, rané detekce chyb. A to je ten nejlepší způsob, jak se s nimi vypořádat. Také budeme nadále pracovat na více let systém charakteru chyb a chybovosti. My je měříme každoročně, ale některé problémy jsou víceleté a my chceme e, přinést určité pobídky k vykořenění těchto víceletých eh, chyb, tak aby se snižovala chybovost a jejich dopad na naše občany. Za třetí, měli jsme se zabývat eh, vysokou úrovní chybovosti, která přetrvává a letos mm, pozdějších měsících předložíme o tomto sdělení. Já chci zdůraznit, že se budeme zaměřovat konkrétně na předběžné zkušenosti, tedy ne na finanční rámec 2000 eh, budeme používat zkušenosti z roku 2007-2014, které nemůžeme použít samozřejmě zcela, ale můžeme hledat, co z nich aplikovat. A Eh, můžeme se například podívat na to, jak eh, odhalit systémová rizika a jak jim předcházet. A za další, přejeme si, aby si lidé uvědomovali, jaké příležitosti přináší zvládání rizik. E, paní ministrině hovořila o zjednodušení. To je velice důležité. Je to obrovská příležitost, kterou nám poskytují změny ve finančním nařízení, tak abychom dosáhli této, tohoto zlepšení a zjednodušení. Nicméně, když se nám nepodaří snížit chybovost na nulu, a neměli bychom se ostýchat přemýšlet o tom, že něco, nějaká činnost může být sice riskantnější, ale také může přinášet mnohem vyšší přidanou hodnotu, například eh, v otázce rozvoje. Například, jak snižovat katastrofický eh, dopad rychlého eh, rozvoje, jak investovat do křehkých, zranitelných situací, protože ty prostě jsou rizikovější. A proto se budeme snažit pomáhat našim týmům, aby lépe zvládali rizika ale přemýšlíme, zda děláme to správné. E, protože e, na druhé straně nechceme, aby, aby to riziko bylo pokryté tím, že se nebude dělat vůbec nic. A potom ta rychlost e, reakce je zapotřebí jednat za situace, která se mění každý den a počítat s tím. A nyní se vrátím k tomu, co říkala paní Dlabajová, která říkala, že budoucnost se stává minulostí. Já bych tomu dodala. Měli bychom se poučit z minulosti, abychom zajistili lepší budoucnost. A absolutorium je v tomto ohledu výbornou příležitostí. Děkuji. Merci, madame. Děkuji. Předám slovo eh, panu Kalderovi, předsedu účetní dvora. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, vážená paní komisařko, paní místopředsedkyně Georgieva, paní ministrině, Evropský účetní dvůr vítá tuto příležitost znovu se zúčastnit závěrečné debaty procedury absolutoria pro finanční rok 2014. Nejprve bych chtěl eh, gratulovat zpravodajům, eh, všem zpravodajům, kteří se vyslovili, zejména potom paní eh, Dlabajové za obrovské množství práce, kterou odvedla a samozřejmě celému výboru rozpočtové kontroly. Jejich zpráva je neocenitelná pro celý proces a zejména potom zpráva o rozpočtu eh, Evropské unie vyvozuje důležitá ponaučení, které si nemůžeme dovolit ignorovat. Mnoho z nich je založeno na práci eh, obsažené v naší zprávě. Takže eh, pro nás z účetního dvora je velice uspokojivé, že naše doporučení byla vzata vážně v jednotlivých zprávách o absolutoriu. Zejména pokud jde o rozpočet Evropské unie a e, jeho absolutorium, domníváme se, že hlavní výzva nyní spočívá v tom, abych po naučení e, z minulosti, zejména z finančního roku 2014, vedla k krátkodobým i dlouhodobým zlepšením ve způsobu, e, jakým Evropská unie poskytuje finance. Už dnes bylo velice povzbudivé slyšet závazek všech institucí, podle kterých je třeba jednat. Aby k tomu došlo, potřebujeme, aby se ta ponaučení nějakým způsobem odrazila na přeskumu v polovině období současného víceletého finančního rámce, aby se projevila na revizi finančního nařízení a aby všechny instituce spolupracovaly v rámci svých různých rolí a pravomocí na vývoji rozpočtu, který by byl více orientovaný na výsledky. Jak jsem říkal v listopadu loňského roku, domnívám se, že je na čase vyvinout zcela nový přístup k výdajům a investicím Evropské unie. Z toho plyne, že rozpočet Evropské unie musí být eh, více zacílenější na evropské strategické cíle, musí být flexibilnější v krizových obdobích, byly tu zmíněni uprchlíci a migrace, a musí být také efektivněji využíván. A tady jsou obrovské možnosti ke zlepšení. V naší zprávě zdůrazňujeme snižování skluzů a zlepšování zpráv o výsledcích. Komise přijala naše doporučení a pokud víme, nyní podle nich jedna, což je velice povzbudivé. My v účetním dvoře budeme sledovat celý vývoj v rámci zprávy pro finanční rok 2015, kterou nyní připravujeme a doufáme, že ji zveřejníme eh, dříve než v minulém období, tedy v říjnu letošního roku. Eh, děkuji komisi a zejména místo předsedkyně Georgievě eh, při, za, za jejich podporu při naplňování těchto cílů a děkuji také Evropskému parlamentu. Aktivně se také zapílení dialogu s Evropským parlamentem a jeho výbory, eh, abychom zajistili vytváření zpráv, eh, které vám budou co nejvíce ku pomoci při vykonávání vašeho eh, efektivního veřejného dohledu nad implementací evropského rozpočtu a evropské legislativy. Pane předsedo, vážení poslanci, chtěl bych tedy závěrem říci, že Evropská unie eh, by měla co nejvíce využít příležitosti, kterou nyní má, k tomu, aby od základu přeskoumala způsob, jakým jsou veřejné finance vybírány, utráceny a spravovány eh, s cílem naplnění evropských cílů. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Pan Preda za výbor AFET, prosím ca autor al opiniilor afet cu privire la descărcarea bugetară. Děkuji. E, jakožto autor stanoviska e, k rozpočtovému absolutoriu za výbor AFET e, bych chtěl vyjádřit podporu doporučením k, pro tyto dvě instituce v různých zprávách, k, o kterých dnes hovoříme. Tak, aby rozpočet na vnější činnost Evropské unie byl spravován co nejlépe. Když hovoříme o tom, jakým způsobem jsou finanční finance vynakládány. Eh, pro naplnění našich cílů, tedy cílů v oblasti zahraniční politiky, eh, je důležité si uvědomit, že naše výsledky budou záviset na mnoha místních a regionálních faktorech, které jsou mimo naši kontrolu. Eh, proto se domnívám, že rozpočet pro zahraniční věci by měl být flexibilnější a flexibilněji spravovaný, tak, aby mohl flexibilněji reagovat na krize, které ve třetích zemích vznikají. Kromě toho by měl být úplně transparentní. Domnívám se, že je důležité, aby eh, komise i Evropská služba pro vnější činnost eh, odstranili sklus v platbách, eh, snížili chybovost ve financování, které poskytuje Evropská unie třetím zemím. Děkuji. Děkuji vám za výbor Deve, pan Fronzulica, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Dámy a pánové, vážení kolegové, jako zpravodaj za, výboj, za výbor pro rozvoj ohledně rozpočtu na souhrný rozpočet e, absolutního rozpočtu na rok 2014 bych rád se zmínil o určitých e, e, obavách, které se týkají usnesení. Co se týče práce výboru pro kontrolu rozpočtu, vytva, eh, vyslovili jsme určité obavy ohledně určitých slov a eh, eh, čísel v pracovním dokumentu z výboru KONT, která nikdy nebyla schválena výborem KONT. Odkazy na tento dokument jsou nicméně uvedeny a navíc hovoří o EDF, že má být využit na eh, imigrační krizi. Eh, pod, má se ale prostřednictvím tohoto eh, fondu podporovat čelení nebo zmírňování dopadu migrace. Já tedy u pozdělací návrhu 567 vás žádám, aby jsme hlasovali pro tyto pozměňovací návrhy, eh, abychom nespochybnili základní principy tohoto základního fondu. Děkuji. Pan Káza za výbor Apple. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji. Dovolte mi zaměřit se zejména na práci evropských agentur jako je mimo jiné agentura pro, zdraví, eh, pro eh, bezpečnost na ochranu zdraví při práci. Jsou to agentury, které se zaměřují mimo jiné na systémy školení, praktického školení a zejména v zemích, které jsou stále rozvojové. Jsou to agentury, které se zaměřují na výzkum a analýzu práce a na zabraňování rizikům a prosazování udržitelného způsobu práce. Chceme se zaměřit zejména na implementaci rozpočtu pro agentury, která byla velice pozitivní a vykazuje dobrou finanční situaci. Agentury musí zůstat separátní. Nemělo by docházet k navyšování jejich úkolů, měly by mít jasně definované separátní úkoly a měly by se řídit doporučeními v těchto zprávách. To je velice důležité pro prospěch našich občanů. Děkuji za výbor TRAN. Pan Salini. Děkuji vám, paní předsedající. Myslím, že tato příležitost absolutoria nám umožňuje, abychom v rámci výboru pro dopravu přednesli mm, velice důležitou úvahu, důležitější než jiné. Já se budu zaměřovat konkrétně na investice. To je rozhodující téma, protože politika dopravy musí výjít z, z té logiky návrhů do logiky provádění. Potřebujeme nutně výkonnost komise. Takzvaný Junckerův plán je plán, do nějž politicky hodně investujeme, protože se zaměřuje na ehm, využití financování ze všech zemí EU. Ale jak to vypadá v oblasti dopravy? E, z nástroje, který historicky a hodně pomáhal investicím, tam jsou nyní odstraněny investice. A nyní je obtížné, aby soukromý a veřejný sektor společně vytvářeli patřičné investice. My SERF neustále odstraňové prostředky a nejsme si jistí, že ty eh, prostředky budou nyní poskytnuty na místa, kde to eh, pomůže podobným způsobem, jak bylo očekáváno původně. Vidíme to například u eh, těch investic zaměřených na železnice. A proto my tedy se opět obracíme na politickou vahu plánu Pajunkra. Junkera. Výbor Regi, paní Maletič. Georgievu. Děkuji mnohokrát, přeji všem dobré odpoledne, paní komisařko. Chybovost v politice soudržnosti v roce 2014 se zvýšila oproti roku 2013, což nikoho nepřekvapí. Došlo k různé interpretace a lesíším se instrukcím, což začízilo systém a auditoři sami nevěděli, co je správně a co správně není, vzhledem k těm jed, eh, různícím se interpretacím. Je to komplexní systém, který je různým interpretacím otevřený. A to vede k buď k pravidelnostem, a nebo ke spožďování. Vzhledem k tomu, že se objevují chyby nebo chybovost obecně, rozhoduje se také celá řada lidí fondy nevyužívat, bytím jsou k dispozici. To je případ finančních nástrojů, pro které jsou instrukce tak komplikované, že je snazší ty fondy vůbec nepoužít, spíš než zvažovat výhody, které jim možná přinesou. Je potřeba zavést jednodušší systém. To je cesta ke snížení nepravidelnosti a chybovosti. Je potřeba investovat do školení, a do používání opatření na monitorování využití finančních prostředků. To je ta cesta, kterou musíme jít, abychom úspěšně implementovali prostředky pro politiku soudržnosti a další politiky. Dalším naším cílem je samozřejmě celková výkonnost rozpočtu. Děkuji. Pan de Castro za výbor Agri. Paní předsedající, paní komisařko, vážené kolegyně, kolegové, především chci poděkovat Eh, autorovi, který zde teď nemůže být, eh, za vynikající zprávu ohledně výboru Agri, což je plodem vynikající spolupráce. V roce 2014 jsme prožívali eh, přechod od starého způsobu programování k nové implementaci. I rok 2015 a 16 jsou roky, kdy implementované reformy byly plně prováděny a Jedná se o nové a komplexní eh, reformy, ať už se jedná o greening, což je jedna z největších inovací. Viděli jsme ale, že dochází ke snižování chybovosti od roku 2013. Stejně ale bude zapotřebí ještě hodně se snažit o to, aby se snižovala chybovost eh, mezi eh, zemědělci při využívání programů a také je zapotřebí se zaměřit na uplatňování aktů přenesené pravomoci a e, výkonné akty a je zapotřebí, abychom umožnili co možná nejvýkonnější a nejefektivnější užití prostředků Evropské unie. Děkuji za kult. Paní Tum. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla říci několik slov jménem výboru pro kulturu. Nejprve bych chtěla říci, že v mládežnické sekci Erasmu Plus jsou určité nedostatky eh, oproti předchozímu programu. Eh, Vyslavujeme politování o eh, pozastavení financování Erasmu Plus v Řecku. Kromě toho dochází ke značným spožďováním v platbách, což je nepřijatelné a má to přímý dopad na práva příjemců. Za třetí domnívá Domníváme se, že evropské školy stále ještě neodstranily nedostatky zdůrazněné účetním dvorem a musíme jí e, implementovat systém pro citlivé posty a e, odstranit slabiny. Za čtvrté, panuje nesoulad mezi sedmi, víceletým finančním rámcem a e, desátým programovacím obdobím Evropské unie. A za páté, program Evropa pro občany. To je unikátní nástroj na podporu evropských hodnot a solidarity, zejména pokud jde o nárůstu popularity euroskeptických euroskeptických stran a extremistů. Nicméně úroveň financování je poměrně nízká a škrty v této oblasti nejsou vítány. Nevidím tu paní Makovej, předám slovo panu Durandovi za Avko. Jen minutu na toto téma, které může vypadat jako drobné, nicméně to, to jsou 3 miliardy euro. Mm, to jsou peníze, které Evropský parlament v roku 2009 nemůže kontrolovat, protože komise a rada eh, eh, hrají mezi sebou ping-pong, rada odmítá toto poskytnout Evropskému parlamentu a komise odmítá začlenit do těch svých návrhů eh, další. Takže my teď nemůžeme jako poslanci kontrolovat účty tam, eh, kde je zapotřebí transparentnost a informace. A proto výbor AFKO využívá této příležitosti na jedné straně komise i na druhé straně rady, aby ještě požádala o to, aby se dohodli, aby prodiskutovali toto s Evropským parlamentem, aby tato situace, která je absolutně směšná z právního hlediska a skandální z hlediska hospodářského, tak, aby účty Eh, aby se už nestavilo, že účty eh, rady eh, jsou vyloučeny ze veškeré kontroly. Děkuji paní Lesender za Vibrotran. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Dovolte mi, abych poblahopřála panu Kaldejerovi k velice užitečným zprávám. Při této příležitosti mi dovolte říci, že Eh, nejdůležitější otázka je mm, sdílené zpravování například eh, sektoru zemědělství, to tady mluvím o výzkumném rozpočtu. Proto došlo ke zjednodušení kontrol ex ante, což je velice výrazná eh, změna přístupu. Děkuji také paní Dlabajové za její nasazení která nám jaksi podala velmi komplexní přehled o kontrolních systémech a o výkonnostně orientovaném rozpočtu. Samozřejmě tady potřebujeme vést důkladnou debatu, nicméně její doporučení jsou velmi ceněná. A děkuji také kolegovi Píprovi za pragmatickou spolupráci na zlepšování eh, našich výsledků a to v době, kdy se parlament snaží vlastně o to, aby byl jako kolegislátor vůbec brán vážně. Je proto důležité apelovat na to, aby, byla zohl- aby byly zohledňovány naše názory, aby zde nevz- nevznikala pouze jakási interní klika, která všechno bude řídit. Je zde pak také otázka špicen kandidátu. Já si myslím, že důležité je podpořit, abychom vytvořili dostatečně silnou platformu, které se budou účastnit i šéfové vlád. Děkuji za výbor Ekon, pan Ferber. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, vážení kolegové. Ve výboru Ekon jsme se soustředili zejména na ty tři dozorčí orgány, to znamená dozor nad bankami, pojištěním a cenými papíry. E, vítáme v první řadě, že Evropský účetní dvůr e, dodal jaksi pozitivní nález k tomu, že tady zde peníze byly využívány správným způsobem, což vítáme. Na druhou stranu zde je celá řada kritických bodů, co se týká způsobu práce a metodiky těchto orgánů, já považuji za skutečně politování hodné, že jeden z těch orgánů nebyl schopen vypracovat svou IT infrastrukturu tak, aby mohl plně implementovat legislativu a tím pádem eh, jsme museli odložit implementaci jednoho důležitého legislativního balíčku o celý rok. U jiného orgánu jsme zjistili, že stejnou práci podle všelijakých možných pokynů, které jsou však na míle vzdálené Ehm, legislativním opatření pro finanční trhy. A pak je ta celá řada dalších věcí, které ve své zprávě formulujeme velice kriticky. Doufám, že procedura absolutoria není jen formalitou, ale že skutečně slouží ke zlepšení práce těchto tří konkrétních agentur EBA, ESMA a EOPA. E Doufejme, že k tomu pozitivně přispějeme. Pak bychom byli ve výboru Ekon velmi spokojeni. Děkuji. Za výbor eh, pro rybolov tato agentura je rozhodující. Každý rok eh, se provádí 80 až 90 plateb, jako například v roce 2013, což je velice dobře. stejně jako příspěvek ke společné rybolovné politice. Ovšem, bohužel zde stále je nedostatek personálu a některá práce stojí. Je potřeba všechny agentury vybavit personálem a prostředky tak, aby mohly provádět úkoly, které jim byly zadány. Děkuji. A nyní budou hovořit eh, poslanci zajednotové politické skupiny, pan Celer, EPP. Děkuji vám, paní předsedající. Parlament spolu rozhoduje o rozpočtové proceduře. To znamená také to, že musíme dbát na to, aby prostředky z rozpočtu EU byly nasměrovány na jasný cíl a byly používány podle pravidel. To je důležité zejména proto, že většina rozpočtu podléhá sdílenému řízení a je implementována členskými státy. Tím pádem bychom se neměli stydět poukazovat na chyby a nepravidelnosti v členských státech tam, kde se vyskytují. Musíme to jasně jmenovat tak, aby rozpočet a jeho kontrola a naše dozorčí funkce nad rozpočtem se zlepšila i v těchto státech. Pakliže máme cílovou hodnotu dvouprocentní chybovost jako předem danou hodnotu, pak nemůžeme přece snášet, že účetní dvůr stále konstatuje, že chybovost je daleko vyšší a jsou to obvykle ty samé členské státy, pořád ty stejné. Co se týká korektury výdajů financí, když vidíme, že v některých členských státech je chybovost až třikrát nad průměrem, tak si myslím, že to jsou čísla, která upozorňují na to, že rozpočet zkrátka není implementován cíleně a je potřeba požadavky na vrácení peněz, které zde vznikají, Eh, aplikovat, protože ty peníze nejsou vydávány na to, k čemu byly určeny. Vítáme proto korektury a zpětné získávání prostředků jakožto opatření pro ochranu rozpočtu, protože ochrana rozpočtu je zároveň ochranou daňových poplatníků v Evropské unii. Děkuji vám. Za SAD pan Pirinský dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní Georgieva, dámy a pánové. Rád bych poukázal na tři eh, aspekty nejprve. je poměrně důležité zamyslet se nad tím, jakým způsobem se utrácejí peníze daňových poplatníků. Tím mám na mysli úroveň chybovosti. Takže samozřejmě eh, chybovost bude tím hlavním indikátorem eh, toho, jak komise eh, provozuje své aktivity z rozpočtového hlediska lidi zajímá, eh, jak se zlepší či nezlepší jejich vyhlídky. Zda budou mít například lepší pracovní příležitosti, zda se dočkají nějakého zlepšení eh, díky různým aktivitám financovaným eh, Evropskou komisí. Chtěl bych říci, že zpráva paní Dlabajové je velice dobrým způsobem, jak upozornit na oba eh, tyto aspekty. Pokud je o hodnocení aktivit komise. Chtěl bych poděkovat eh, paní Dlabajové eh, jakožto stínový zpravodaj. A pak bych chtěl zmínit ještě další důležitý bod této zprávy, je to bod 73, který v podstatě říká, že evropští občané příliš nechápou eh, pojem chybovosti. A právě z tohoto důvodu Evropský účetní dvůr a komise eh, by měly spolupracovat na metodologii a definování pojmu chybovost. Eh, potřebujeme také jednotné postupy podávání zpráv. A tímto způsobem budeme objektivně vědět, kdo jakým způsobem vynakládá peníze. Děkuji za ECR, pan Kušmiuk. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedající. Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo Evropského účetního dvora. Při eh, dnešní debatě o absolutoriu za rok 2014 bych se chtěl soustředit na sekci 3 agentury, protože to je velice důležitá součást eh, evropského rozpočtu. Pokud jde o výdaje v, to, v této sekci, chtěl bych upozornit na několik problémů. Za prvé nesmírně vysoká chybovost, eh, která pokud jde o platby čítá až 4,4% a podobná situace je v letech 2012 a 2014. V oblasti soudržnosti nebo zemědělské politiky, které tvoří tvoří 70 celkových výdajů, byla chybovost ještě vyšší, 5,7 a 6,2 po řadě. Přestože eh, chybovost se nerovná eh, nesrovnalost, nebo neznamená to, že se ztrácejí peníze, může jít o legální výdaje, přesto Jde zhruba o 5 miliard euro a e, tato částka rok od roku roste. Dalším problémem je nulová absorpce u mnoha programů za rok 2014 e, v rámci víceletého finančního rámce 2014 až 2020 a to kvůli opožděnému schválení příslušného nařízení komisí, což by mohlo mít negativní dopad na absorpci v nejbližších letech. Za ALDE paní Dlabajová. Jedna minuta a půl

Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat taky všem kolegům za velice dobré zprávy. Musím ovšem také konstatovat, že zde dochází k určité beznadějnosti, protože každý rok eh, vznikají zprávy o absolutoriu, diskutujeme o nich, ale znovu a znovu se ukazuje celá řada absurdit, na které rada vůbec nereaguje je absurdní a ono to nerozhorčuje nás zde v Evropském parlamentu, ale i naše občany. My jako Evropský parlament bychom rádi působili jako jakýsi dozorčí orgán pro evropské občany. A jako vždy i dnes říkáme, že komise musí jednat transparentně a otevřeně, ale nedostáváme na tyto své žádosti žádné odpovědi. Neděje se vůbec nic, bez ohledu na to, co my říkáme. A to znamená, že nejsou respektováni ani občané Evropy. Je potřeba, aby komise začala jednat. Odvedla dobrou práci, to ano, ale problémů je stále ještě celá řada. Máme zde až příliš vysokou chybovost. Dobře, slyším, že komise říká, že by s tím ráda něco dělala. Ale ono to vypadá tak, jako kdybyste se snažili přesunout odpovědnost na někoho jiného. Je dosti frustrující, že peníze z daní se vydávají s tak vysokou chybovostí. Jsme to občanům dlužní, abychom to napravili. Za zelené, pane Šoltes, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Chybovost pokud jde o Evropský rozvojový fond, je daleko vyšší než přijatelná chybovost. Je to už po třetí, kdy zde chybovost je tak vysoká. Jsme přesvědčeni, že většině chyb by bylo možné předejít nebo je napravit a mohli bychom se dostat na úroveň chybovosti 2%. Čímž bychom se pak mohli soustředit na úspěch jednotlivých projektů. Nelegálnost a nepravidelnosti je něco, co mělo být už dávno vyřešeno. Ale my musíme jít ještě o krok dál. Musíme žádat, aby projekty byly soustředěny na výsledek, abychom dosáhli skutečného rozvoje v regionech, je potřeba zaměřovat se na životní prostředí, sociální záležitosti i lidská práva. Pan Valiza, e FDD, prosím. Děkuji, paní předsedající. Rozpočet EU má 150 miliard a ty patří půl miliardě občanů. Těm je zapotřebí složit účty a také jim umožnit vystupovatelnost a totální transparentnost. U transparentnosti žádáme zveřejnění veškeré dokumentace, finanční dokumentace ohledně evropských fondů, a to jsou přímé, strukturální, eh, také o infrastrukturálních projektů, které někdy bývají zbytečné, například eh, Turin Lyon a podobně. Také žádáme transparentnost veřejných zakázek. Eh, veřejné zakázky v některých regionech nejsou patřičně transparentní a Eh, jsou tam nesrovnalosti, také transparentnost fondů pro uprchlíky. Je třeba předejít eh, netransparentnosti zdůvodňované naléhavými případy. To všechno jsou delikátní témata, také potřebujeme transparentnost u eh, fondů předstupních. Jsou to úplatky, anebo to jsou fondy? Podívejme se na Turecko. Turecko porušuje lidská práva a e, my musíme o tomto uvažovat, o tomto všem. Zítra budeme hlasovat v velice důležitém pozměňovacím návrhu ohledně vědeckých odborných údajů ze strany EFSA, což je agentura pro potravinovou bezpečnost. Jde o to, zdajíme jedy či ne. Podívejme se na případ glyfozátu e, máme se zabývat nebo máme se řídit zájmy občanů anebo zájmy Monsanta. Měli bychom tedy podle tohoto postupovat. Děkuji. Děkuji za NF, pane Alio. Jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Evropská architektura je složitá. A v Evropě se eh, nepřijatelným způsobem mrhá prostředky, je tu nedostatek kontroly v evropské oblasti. Příliš často dochází k tomu, že se opakují stejné chyby a konstatuje se eh, Eh, to znovu a znovu a nikdy se neopravují. Eh, účetní dvůr nám umožňuje, abychom jako Evropský parlament toto eh, viděli. Pak tu jsou další otázky. Jde například o využití předsedy, prostředků ze strany Evropského, předsedy Evropského parlamentu. Nebylo to jasné a EPP a socialisté Eh, si nepřeji k této důležité otázce pozměňovací eh, návrh. Možná je to znepokojivá otázka, která se dotýká celé instituce. Pan Epitideos, nezařazení. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Role Evropského centra pro prevenci chorob a jejich kontrolu a úkoly, které toto centrum dělá, jsou důležité a zaslouží si naši úctu a musíme jim poskytnout peníze. Nicméně mám následující otázky. Řeklo toto centrum komukoliv něco o té tragické nepřijatelné situaci v sektoru zdravotnictví? kvůli těm nelidským opatřením, která se týkají eh, eh, programu Bailout, který Evropská unie vnucuje už 6,5 let řekům. Ví někdo, že zdravotní péče v Řecku je téměř nonexistentní kvůli úsporným opatřením? protože kvůli nim se do zdravotnictví nedostávají skoro vůbec žádné peníze. Víte o tom, že každý týden ředitele nemocnic společně s lékaři musí rozhodovat o tom, jakou péči, jaké zákroky neprovedou? Víte, že nejsou vůbec žádné peníze na nákup léků proti vážným onemocněním, výsledkem čehož je to, že bezmocní pacienti umírají? Víte, že e, lékařské vybavení, respektive jeho dodavatelé, snižují své dodávky, což má velice vážné dopady pro pacienty. Víte, že v nemocnicích už rozdávají jen velice málo jídla. Víte, že kdo nemá peníze je odsouzen k smrti. Víte, že významným způsobem stoupá úmrtnost v Řecku. Řecko má nej- daleko vyšší úmrtnost než jakákoliv jiná země EU. Většina dětí vůbec nedostane očkování. Úmrtnost dětí vystřelila vzhůru a stejně tak rostl počet prenatálních umrtí vzhledem k nedostatečné péči. Co dělá EU, aby se vyhnula této genocidě řeků? Nedělá nic jiného, než že toleruje Turecko a odesílá tisíce nelegálních migrantů do Řecka, kteří v sebou přinášejí dávno vymícené nemoci.

evropské rady a rady evropy není udělováno z důvodu nespolupráce. děkuji. jedna Děkuji vám paní předsedající. Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo účetního dvora, dovolte mi začít jednou krásnou větou paní Dlabajové Ona řekla, že absolutorium by se nemělo využívat k politickým hrádkám. Eh, dále bych eh, chtěl odkázat na zprávu pana Pípra. Chtěl bych mu poděkovat za skvělou spolupráci se mnou. On řekl, že hodnota a význam práce Evropského parlamentu jsou velice důležité. Paní komisařka pak zmínila dva velice důležité indikátory. Chybovost a politické cíle. To by mělo být vzájemně propojeno. Absolutorium Evropského parlamentu má chybovost 0,5%. V loni to bylo 1%. Takže to je zlepšení. Reputace parlamentu je stále lepší. A my jen velmi málo kdy vyjadřujeme naši vděčnost předsedovi Šulcovi a generálnímu tajemníkovi Klausi Velemu. My jsme instituce, která uděluje eh, absolutorium, ale tak jsme dobrým příkladem. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Na úvod bych rád poděkoval všem zpravodajům za vynikající práci. Také Chci přivítat eh, prezidenta eh, účetního dvora, také zástupce komise a eh, rady. Když se hovoří o absolutoriu, tak předseda parlamentu tady není. Třeba, že předsedkyně přerušuje. Máme tu problém s tlumočením do určitých kabin, jak se zdá. Už je to v pořádku? Můžete pokračovat, prosím. Mám jen pokračovat, nebo jak si přejete? Takže chci zdůraznit ještě jednou, že mi velice líto, že předseda Evropského parlamentu není přítomen právě ve chvíli, kdy udělujeme absolutorium, protože to vlastně udělujeme předsedovi parlamentu. Doufám, že se to dozví. Já jsem holanděn. Za poslední volební kampaně jsem konstatoval, jak zranitelné jsme jako evropské instituce, protože se hovořilo prostě jen o e, výdajích, o e, náhradách, a všechno to, co děláme, v podstatě mm, je neviditelné za touto veškerou diskuzí o um, dietách, výdajích a náhradách. My v Evropském parlamentu jsme přijeli usnesení a žádali jsme pana generálního tajemníka, aby aby dosáhl eh, jakéhosi uspořádání které by nebylo příliš eh, velkou zátěží eh, při kontrolování našich výdajů. Bohužel k tomu nakonec eh, nedošlo. Já bych teda chtěla předložit pozměňovací návrh v tomto smyslu. Chci požádat kolegy, aby jej podpořili a byl bych rád, aby náš předseda v tomto také působil. Přijímáte modrou kartu, pane, od pana Libratského? Pane Libracký, prosím. Pane Gerbrand, já mám pytanie. Skoro pan zwraca się do... Já mám dotaz, pane Gerbrandy. Vy se obracíte na pana Šulce ehm, ohledně také špicn kandidáta. Ptal jste se také mm, ohledně pana Frhoštata, ptal jste se, protože on byl také eh, kandidát. A také se mu dostalo podobné zacházení jako panu Šulcovi? Možná to bylo, protože jsem hovořil eh, holandsky, ale já jsem nekritizoval předsedu, já jsem neříkal to o panu Šulcovi. Já jsem eh, o něm nemluvil jako o špicen kandidátovi, jako jednom z hlavních kandidátů, ale kvůli absolutoriu, které my poskytujeme předsedovi Evropského parlamentu. A tak to bývá alespoň v národních parlamentech. Já jsem přesvědčen, že předseda parlamentu by měl být přítomen, když se diskutuje o absolutoriu eh, jeho vlastní organizace. To nijak nesouvisí s politickou barvou nebo eh, s osobou, která drží úřad. To je obecný princip z mého pohledu. Já jsem přesvědčen, že předseda Evropského parlamentu by měl být zodpovědný a měl by být přítomen. Přijímáte ještě jednu modrou kartu, pane Grbrandy? Jistě. Paní Ayla Sender, prosím. Děkuji vám. Pane Gerbrandy, podle tohoto principu by měli být přítomní i pan Tuska Juncker, je to tak? Ale já jsem neviděla takovýto pozměňovací návrh, možná ho můžete předložit příště. Yes, Mrs. Ayala. Paní Ayala Senner, ano, jsem přesvědčen, že to je důležité. Ale opakoval jsem po léta a léta toto sdělení. A jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že se dá o naši vlastní instituci a my vždycky kritizujeme celý svět, zejména tedy ty ostatní instituce, tak bychom také mohli skritizovat sami sebe. A to bychom mohli udělat častěji a podívat se eh, lépe na naše vlastní fungování. Ale souhlasím s vámi, co jste říkala. Pan Javor má slovo. Děkuji. Já bych chtěl hovořit o dvou absolutoriích, kde jsem stínovým zpravodajem. Nejprve EFSA. Skandál s glyfozátem eh, eh, v vytváří vášně ohledně transparentnosti a, kon, a konfliktu zájmů v této agentuře. Myslím si, že bychom měli být tvrdí a neměli bychom udělit absolutorium eh, agentuře EFSA, eh, dokud střed zájmů eh, jednotlivých expertů nebude patřičně vyřešen. Za druhé k absolutoriu parlamentu. Evropský parlament ukazuje prstem na různé skandály, na LuxLeaks, Dieselgate a teď Panama Papers a snaží se vysvětlovat, co se stalo stalo a kdo za to může. A na druhé straně naši poslanci nejsou také příliš transparentní, eh, pokud jde o jejich výdaje včetně obecných eh, výdajů a eh, náhrad, eh, to není transparentní ani vysledovatelné. Musíme být úplně transparentní a důslední, abychom získali důvěryhodnost voličů. K tomu nestačí pouze ukazovat prstem na ostatní instituce, musíme začít u sebe. Děkuji, pane Nemans. Voorzitter, collega's, er zijn weinig momenten waarop Děkuji. Paní předsedkyně, vážení kolegové, je málo eh, okamžiků, kdy se Evropská unie zamýšlí nad svou existenci a nad tím, jak vystupuje vůči svým občanům. Eh, proto bych chtěl využít proceduru absolutoriu, absolutoria k tomu, abych přiměl Evropský parlament k zamyšlení. Eh, to téměř náboženské dogma ukazuje, že čím dál více unie, to se pořád opakuje jako mantra, jako modlitba, litba, nicméně k tomu nedochází. Máme chaos s eurem a e, migrační krizi, e, nicméně e, s tím evropští občané nesouhlasí. Já bych chtěl rezolutně protestovat proti tomu, jaký je výsledek nizozemského referenda v uplynulých dnech. Děkuji a nyní bych chtěl dát slovo, dát slovo panu Dojčovi, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, Vážení kolegové, hovoříme tady o absolutoriu eh, jednotlivých agentur a eh, já bych chtěl eh, poděkovat spravodajům a stínovým spravodajům za skvělou spolupráci. Pokud jde o absolutorium pro agentury, tak tato procedura je poměrně zvláštní v letošním roce, protože poprvé dochází k tomu, že výbor pro rozpočtové kontroly navrhuje udělat udělit absolutorium všem agenturám. E, všechny agentury dostaly prohlášení o spolehlivosti a v rámci procedury absolutoria byly vyjasněny e, nedořešené otázky. Pokud jde o finanční situaci agentur, tak e, tato situace se zlepšila v uplynulých letech? A e, když se podíváme na výsledky z roku 2014 a srovnáme to s předchozími lety, pak vidíme pozitivní vývoj. Jde tady o společný postup, e, common approach, a já si myslím, že právě tímto způsobem můžeme dosáhnout transparentnější struktury e, agentur. Přesto nesmíme ztrácet ze zřetele skutečnost, eh, že eh, Evropský účetní dvůr učinil poznámky o určitých agenturách a agentury slíbily, že problémy budou odstraněny. Eh, v příštích letech se tedy musíme soustředit na to, abychom zefektivnili práci agentur e, ještě více a aby, pokud budou potřebovat pomoc, abychom jim tuto pomoc e, poskytli. Já podporuji absolutorium pro agentury. Děkuji a nyní má slovo pan Poche na minutu

iter je bezesporu nejvíce ambiciózním projektem eh, energetickým eh, na světě eh, na kterém se kromě evropské unie podílí ještě další velmi významné státy. evropská unie prostřednictvím fusion for energy je jedním z nejdůležitějších partnerů

Chtěl bych nejprve jménem frakce ALDE poděkovat předsedovi účetního dvora a celému účetního dvora za skvělé zprávy. To je pro parlament velice důležité. Děkuji také paní zpravodajce Martiny Dlabajové z naší frakce, která se svými zprávami poskytla velice důležité informace a poznatky a všechny frakce, myslím, sdílejí snahu lépe využívat veřejné prostředky. Inovace, růst, výzkum, rozvoj, to všechno potřebuje peníze a není možné penězi plítvat pokud je možné je využít dobře. A účetní dvůr, eh, stejně jako v posledních letech, ukázal jasně na oblasti, kde máme problémy. Samozřejmě se chceme posunout zejména na výsledkově a výkonnostně orientovaný rozpočet. A zde bych chtěl srdečně poděkovat paní komisařce Georgieva, která umožňuje ještě konsekventněji v komisi bojovat za tento cíl. Očekáváme od vás návrh pilotních projektů toho, jak toto můžeme implementovat tak, abychom společně mohli diskutovat o tom, jak může v moderním rozpočtování fungovat moderní zpráva rozpočtu. My jako parlament my samozřejmě musíme sami začít s tím, že budeme účetní dvůr brát vážněji. Co se týká jeho zvláštních zpráv, je potřeba, aby jeho zvláštní zprávy měly vyšší hodnotu v odborných výborech, je potřeba zaměřit se zejména na pracovní skupinu pro Řecko, Task Force for Greece, a řádně využívat všechna data, která dostáváme. Tím můžeme zajistit lepší výdaje. Děkuji vám, jako další má slovo pan Sarváma. Minutu a půl, prosím. Thank you. Děkuji, paní předsedající. Vzhledem k tomu, že se rozšiřují úkoly Evropské unie, je každoroční kontrola ze strany parlamentu, komise a ostatních agentur co do jejich implementace rozpočtu EU se stává více a více důležitou eh, činností pro eh, daňové poplatníky v EU. Tolik tedy obecná poznámka, ale proč je absolutorium tak důležité? Je tak důležité, protože Evropský parlament je jediná evropská instituce, která je přímo volena občany. A tím pádem hrajeme zásadní roli při eh, dohledu nad eh, užíváním peněz daňových poplatníků. Naší rolí je posilovat transparentnost finanční zprávy a zlepšovat demokratickou odpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Evropě. Naší rolí je zajistit, že naše společná pravidla budou také dodržována je potřeba, abychom i nadále zlepšovali odpovědnost tím, že se více zaměříme na výkonnost a výsledky, ale zároveň tím, že budeme schopni uznat chyby a opravit je, pokud se něco pokazí. Ale co je nejdůležitější? Role parlamentu v tomto procesu musí být posílena. Absolutorium je často přehlíženo a jediný důvod proto podle mě je, že Parlament nemá takovou institucionální roli, tedy takovou důležitost, jakou si e, zaslouží. Dokud absolutorium nebude závazné, podkopáváme tím práci nejen tohoto parlamentu, ale význam celé Unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Jako další má slovo paní Kádenbach. Máte jednu minutu. Děkuji. Vážení poslanci a poslankyně, e, chtěla bych nejprve poděkovat účetnímu dvoru za dobrou spolupráci. Je to spolupráce, jako bychom si byli přáli i s radou. Jako v minulých letech, i tentokrát neudělil rozpočtový kontrolní výbor absolutorium radě. Musel ho opět odložit. Jako v posledních letech je toto rozhodnutí Evropského parlamentu založeno na faktu, že Rada nebyla připravena s parlamentem spolupracovat protože se neustále odvolává na jinou interpretaci eh, ustanovení o absolutorium. Trvá to už několik let. Rada není připravena dávat parlamentu podklady a dokumenty, které by byly zapotřebí pro udělení absolutoria. Hovoříme zde o transparentnosti a o naší odpovědnosti vůči evropským občanům a vůči tomu, že využíváme, utrácíme jejich prostředky. Proto by bylo žádoucí, aby si Rada uvědomila, že celkový Eh, rozpočet musí být kontrolován demokraticky zvolenou politickou institucí, to znamená Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji, pan Ali. Na Paní předsedající, paní místopředsedkyně komise, kolegové pane, pane Kaldejro, chci především poděkovat mm, zpravodaji panu Vogenovi za tuto zprávu roce 2014 se jednalo 1,5 miliardy euro a pro agentury a um, pracuje pro ně eh, téměř 10 tisíc eh, pracujících. Mm, ve většině agentur zvyšovali úroveň implementace rozpočtu a takto poskytovali eh, lepší práci občanům. Zhodnocovala se přidaná hodnota těchto agentur a zabývali jsme se různými modely, zejména zaměřením na efektivitu a výkonnost rozpočtu. Transparentnost je důležitá věc pro evropského daňového poplatníka. Ještě je zapotřebí eh, mnohé zlepšit, aby bylo dosaženo holistického přístupu. V komunikaci a viditelnosti je zapotřebí dále zlepšovat komunikační politiky, aby bylo lepší povědomí o činnosti agentur, aby občané byli dobře informováni o činnosti agentur. To je důležité také pro viditelnost agentur v různých eh, médiích. Potřebujeme také zlepšení v různých dalších oblastech, eh, co se týče i rozpočtování těchto agentur. Toto všechno je důležité pro implementaci evropských politik. Děkuji. Jako další paní Gresle, minuta a půl. Děkuji vám, paní předsedající, pane předsedo účetního dvora, paní místo předsedkyně, pane Kaldejro, jsme velice rádi, že jste mezi námi. Já bych také chtěla srdečně poděkovat nizozemskému předsednictví rady za to, že tady byli. Ono se to eh, nestává tak často, že bychom mluvili s ministry obrany. Eh, nevím, jestli na mě třeba jenom nezanechali dojem, ale každopádně vám eh, patří dík. Poděkujte prosím paní ministrini, že tu byla. Nizozemské předsednictví je velice aktivní a za to vám patří naše díky. Ráda bych navázala na pana Kaldéru, když hovořil o účinnosti. Já jsem letos Eh, v rámci absolutoria udělila takovou svou cenu eh, za lobbying, kterou si letos zaslouží eh, tlumočníci tohoto parlamentu, kteří se zejména snažili zavést efektivitu ve své službě a proto bych ráda vyjádřila díky za panu generálnímu tajemníkovi za to, že se snažil tuto efektivitu takto zavést. Já bych dále také poznamenala kolegům, Eh, takovou poznámečku, že asi není vhodné se nechat ovlivňovat lobbysty. Já chápu, že ne každému se taková poznámka líbí. Nicméně samozřejmě asi všichni si uvědomili na světě, že rozvojová pomoc už je mrtvá, jenom my si to stále ještě neuvědomujeme. Musíme být odvážnější, abychom proaktivněji se zasazovali o správnou implementaci. Eh, musíme tlačit na DG Devko a na výbor pro rozvoj. Myslím si, že informace, které máme, musíme řádně využít, jinak budeme naprosto nedůvěryhodní. Chtěla bych eh, komisi vyzvat k tomu, aby eh, se snažila ze všech sil, protože není možné, aby úředníci EU žádali o dotace v třetích státech. To je vážné ohrožení reputace EU a musí to přestat. Děkuji vám. Další má slovo pan Novakov na minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Vážení kolegové, dámy a pánové, já chápu, že z těch všech čísel můžeme být klidně zmateni, ale je naprosto normální, že na konci daného období může chybovost vzrůstat. Nesmíme však být i přehraně, přehnaně podezíraví. Situace je jasná. když přijde doba absolutoria, najednou si všichni uvědomí, že jsou instituce, se kterými je spolupráce dobrá. Já bych si přál toto. Abychom se příští rok víc zaměřili na nevyužité platby. Jedině tak splníme cíle programu Evropa 2020. Já jsem pro demokracii. A rád bych, aby naše snahy byly viditelné i pro lidi tam venku. Toho dosáhneme tím, že evropské peníze budeme využívat lépe. Příjemci, kteří odvádějí dobrou práci, musí mít možnost získávat další dotace. Bulharsko je první země, která implementovala novou legislativu o veřejných zakázkách. V roce 2015 byla adsorbce v Bulharsku velmi dobrá. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme ukončili kolečko řečníků za jednotlivé frakce. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Všichni mají jednu minutu. Paní Šojdrová jako první vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové já jsem se přihlásila k absolutoriu rozpočtu evropského parlamentu za rok two thousand and fourteen abych podpořila filmovou cenu lux film prize a její další financování. chtěla bych upozornit na to že výdaje na organizaci filmové ceny se v roce two thousand and fourteen snížily na three hundred and ninety one five hundred eur. jedná se o prostředky na hodnocení filmů jejich otitulkování výrobu kopií a také na závěrečný certifikát

Děkuji vám mnohokrát. Emisa, jediná decentralizovaná agentura v EU, která se nachází v Řecku. Řecko vynaložilo miliony eur na to, aby pomohlo podpořit tuto organizaci. A proto tedy Enisa, která sídlí v Heraklionu, má e, velký prostor, ale je tam jen 10 osob, které tam pracují, protože e, jinak pracují e, v Atenách. Tato agentura plní své závazky. Rozpočtový výbor podpořil to, co eh, Enisa koná a eh, otevřel dveře pro ukončení činnosti v Heraklion. No, v roce 2012 eh, jsem se, o to pokou- jsem se proti tomu pokoušel bojovat. Představitelé NEC přijeli sem a, a hovořili velice sarkasticky o této věci. Děkuji. Paní Kapel, eh, děkuji vám, paní předsedající, pane předsedo účetního dvora, paní komisařko. Eh, v dnešní debatě hovoříme o udělení absolutoria eh, pro 53 jednotlivých aktérů v rozpočtové proceduře. Soustředím se na agentury ve zprávě účetního dvora, kterému je potřeba poděkovat za skvěle odvedenou práci v těch eh, zprávách, vidíme, že je stále hodně slabin eh, v, těch, eh, v rozdělování peněz, což je důsledkem nedostatečných kontrolních systémů. Dochází tak k neefektivitě, netransparentnosti a chybám. U pěti agentur byly konstatovány zvláštní nedostatky. Je to Institut EIT, Frontex, Evropská agentura pro životní prostředí, eh, Orgán pro bezpečnost potravin a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu chorob. U těchto pěti agentur máme eh, ovšem 92 92% eh, všech prostředků, to znamená zhruba 450 milionů euro. Nicméně jde o účinnost těchto prostředků, která byla hodně slabá, takže je potřeba reformovat finanční systémy v těchto agenturách.

Děkuji, pan Kelly má slovo. Děkuji. Je samozřejmě důležité, eh, aby Evropský parlament eh, měl dohled nad rozpočtem a aby eh, dohlížel na správné vynakládání peněz. Transparentnost a zaměření na výkon je proto zásadní. Byly tu zmíněny také pilotní projekty a já si myslím, že to je oblast, na kterou bychom se měli zaměřit, zejména pokud jde o závazky z COP21 a o touhu pana Junckera, aby Evropská unie byla světovým lídrem v obnovitelných zdrojích energie. Takže, obnovit, takže pilotní projekty a inovace v této oblasti jsou zásadní. Pak bych chtěl zmínit ještě další bod, a to jsou vlastní zdroje. Eh, o těch eh, se debatovalo hodně v minulém volebním období, ale už ne tolik v současném. Víme, že je velice nepravděpodobné, aby členské státy navýšily eh, příspěvky do evropského rozpočtu a poptávka neustále roste a proto bychom měli zkoumat vlastní zdroje jakožto zdroj financí. Děkuji. Nyní jsme na konci Catch the Eye. Slovo má pan Caldeira. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat všem za laskavá slova na adresu Evropského účetního dvora. Je to pro nás povzbuzením. Vítáme všechna doporučení pro budoucí auditní práci, která jsou obsažena ve zprávě o absolutoriu. Zejména bych chtěl zdůraznit žádost, aby Evropský účetní dvůr dále rozvíjel svůj přístup vůči auditování implementace strategie Evropa 2020 ze strany komise Eh, bereme na vědomí poznámku o společných podnicích a o potřebě větší informovanosti. Pak je tu ještě eh, bod, eh, u kterého bych se chtěl zastavit, a to je doporučení, které navrhuje, aby otázka chybovosti byla řešena jako metodologický problém, který má vyřešit Evropský účetní dvůr a komise. Tak to si myslím, že nás neposune příliš vpřed. My potřebujeme bojovat s prvotními příčinami tohoto problému. A já e, vítám e, poznámku e, místopředsedkyně Georgievy o metodě rizika. Ti, kdo tvoří zákony a ti, kdo odsouhlasují financování projektů, musí si celou dobu uvědomovat, do jakého rizika jdou. Nechtějte toto po auditorech. Auditoři musí identifikovat, zda došlo k podstatné, podstatnému objemu chyb či ne. My tedy bereme na vědomí vaše doporučení. A pokud si myslíte, že jde o metodologický problém, který máme řešit my, pak nedosáhneme žádného pokroku. Je zapotřebí vyvinout nový přístup, k výdajům a investicím Evropské unie do budoucna což je výzva, kterou sdílíme s ostatními evropskými institucemi. Musíme jednat tady a teď a já už teď bych chtěl nastínit tři hlavní linie, kde Evropský účetní dvůr je ochoten přispět a vítá výzvu rady k tomu, aby přispěl do víceletého, do, do přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce. Velice vítáme příležitost vyslovit náš názor na revizi finančního nařízení Domníváme se, že jde o vhodný moment ke zjednodušení eh, této oblasti do budoucna a také k vývoji rozpočtu, který by byl orientovanější na zdroje. My z naší role auditora už nyní přispíváme k tomuto vývoji. Za nás tedy mohu říce, že, říci, že budeme i nadále přispívat do institucionálního dialogu, který se musí projevit v konkrétních akcích. které by vedly k tomu, že v budoucnu budou finance spravovány lépe a zodpovědněji vůči evropským občanům. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane Caldeiro. A nyní dávám slovo eh, paní komisařce Georgievě. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, hovořila o dvě minuty déle na úvodu a teď to tedy o dvě minuty zkrátím, abych to vyrovnala. Chtěla bych se soustředit na tři body. Eh, nejprve eh, bych chtěla poděkovat za tuto debatu a za témata, která tu byla zmíněna a zejména potom ta konkrétní žádost. Ano, my opravdu velice pečlivě zareagujeme na Eh, žádosti, které tu dnes zazněly. Eh, co je ale důležitější? Už dnes pracujeme na následných krocích k eh, usnesením o absolutoriu za rok 2014 a po letní přestávce ještě v letošním roce vám podáme zprávu. A za třetí, když jsem poslouchala vaše komentáře, tak musím říci, že samozřejmě musíme i nadále jednat preventivně, právě tak jako korektivně pokud jde o chybovost. To je nesmírně důležité a v tom musíme pokračovat i nadále. Budeme spolupracovat s Evropským účetním dvorem na tom, abychom si vzali ponaučení, jak z naší práce, tak z vašich zpráv. Pan předseda Kaldejra eh, by nepochopil, kdyby eh, chom, kdybych o to nenakousla. Budeme stále zkoumat záležitost letosti našich programů a budeme opatrní při úvahách o tom, zda eh, v delším časovém období můžeme dosáhnout pozitivnějších výsledků co do chybovosti. Zároveň jsme velice vděční těm, kdo uznali ve svých příspěvcích, že členské státy i my v komisi dělají něco dobře. Já tak, jak to uznává účetní dvůr ve své zprávě. Můžeme stavět na tom, co děláme dobře, zejména v oblasti politiky, a můžeme to využít k tomu, abychom šířili osvědčené postupy. Abychom zajistili, že osvědčené postupy se stanou běžnou praxí. Hodláme úzce spolupracovat eh, s parlamentem, i s radou a s účetním dvorem. Můžete se spolehnout na mě i na mé zaměstnance, že vám budeme k dispozici eh, v těchto diskuzích, které budou eh, průběžným procesem a ne jenom jednorázovou událostí ve vašem parlamentu. Děkuji. Děkuji vám.

snad můj proces přípravy a tvorby textu pro absolutorium hospodaření komise za rok two thousand and fourteen této vizi přispěje. ještě jednou upřímně děkuji všem účastníkům a aktérům reprezentujícím celé spektrum institucí eu že se na něm aktivně a zodpovědně podíleli. těším se na zítřejší hlasování. Děkuji vám. pan Děkuji paní předsedající, paní komisařko, pane předsedo účetního dvora. Dnes odpoledne tady toho zaznělo skutečně hodně, ty příspěvky byly skvělé, ráda bych ještě jednou zdůraznila jako eh, zpravodajka, že musíme bojovat nejen s otázkou uprchlické krize a udržitelného vývoje, musíme reagovat, musíme mít možnost reagovat flexibilně a rychle reagovat na výzvy, které se objevují. Nejde tady o to, a prosím poslouchejte pečlivě, nejde o to chránit se proti něčemu, co nám hrozí, nebo proti nějakým osobám, které k nám třeba přicházejí. Jde o to využívat peníze smysluplným způsobem. Co se mé zprávy týče, chtěla bych poděkovat všem zúčastněným a doufám, že zítra proběhne hlasování. Dobře, děkuji. Děkuji, paní poslankyně, a děkuji za to, že jste tak eh, dobře nakládala se svým časem. Pan Píper, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za podněty a kritiku, pokud jde o mou zprávu. Eh, nejprve eh, musím složit poklonu administrativě, pokud jde o z pokud jde o internalizaci služeb, jako jsou e, řidiči, tady jsou určité pozměňovací návrhy k mé zprávě, které jdou od naprosto opačným směrem. E, k tomu bych e, chtěl ještě něco říci. Jinak v oblasti administrativy je to v pořádku. Dále téma nezávislosti mandátu. Tady prosím o podporu k a musím nicméně eh, teď eh, oslovit liberály a pana eh, Gerbrandyho. Když tady máme zprávu o absolutoriu Evropského parlamentu a debata ve volebním boji se omezí na otázku nákladových paušálů, tak je to známka jaksi chudosti politiky liberálů v Evropském parlamentu. To si myslím, že, bychom, že byste mohli přijít s něčím více, než se omezovat pouze na toto jedno téma. A a dále kritizovat pana Šulce za to, že e, tady e, není, e, tak myslím si, že je podobné položit otázku a potom odejít dřív, než, poslyší, než uslyší odpověď. Takže myslím si, že pan Gerbrandy příště by měl počkat, aby si poslechl odpověď. Eh, poslední poznámka. Eh, už to naznačila eh, paní Gresle, že se hodně zabýváme důchody, náklady na tlumočení, budovami, privilegií a vším možným. A každá ta skupina tady má obrovsky silnou lobby. Ano, úspory ano, ale prosím ne u nás. Když po každé ustoupíme, tak vůbec nic nedokážeme jako výbor rozpočtové kontroly. Proto bych chtěl ještě jednou poděkovat těm, kteří společně s námi udrželi určitou pozici, prosadili ji a kteří na některých místech opravdu něco zlepšili. Protože mě už trochu mrzí, že vždycky zájmy národních států, zájmy zaměstnavatelů, zájmy zájmových skupin a tak dále převáží. Myslím si, že bych bychom měli prosadit také zájmy parlamentu. Děkuji. Pan Čarnecký má nyní slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane předsedo eh, účetního dvora, eh, zástupci komise a předsednictví, budu hovořit polsky. Předtím jsem mluvil anglicky ale chtěl bych říci, že naše spolupráce v uvnitř parlamentu, zejména ve výboru Kokobu a účetního dvora v Lucembursku, je mnohem, mnohem lepší, než byla před sedmi lety nebo před šesti lety. Alespoň eh, pokud mi paměť slouží. Eh, konečně jsme v jednom týmu eh, společně s auditory a to si myslím, že je velice dobré poselství pro eh, evropské občany. A také je to vidět snaha o to, aby evropské peníze byly vynaloženy správně. Ehm, také eh, bychom měli zcela jasně říci, eh, to, co se týká naší diplomacie, SVČ, že stále ještě potřebujeme určité zeměpisné kvóty. To je věc, která je zjevná. Protože nadále slyšíme, že to je 128 vedoucích delegací, nebo um, zástupců EU, a z nich zhruba 60 je z členských států a 20 z nich, pouze 20 z nich je z těch nových členských států. A tam vidíme jasné disproporce. Podíváme-li se například na velikost Polska, tak bychom měli mít 11, velvyslanců máme 4. Takže tuto disproporci jasně vidíme, je to skutečnost a souvisí také se situací jiných členských eh, států. Ale eh, nejde tu jen o externí službu. Podobnou eh, situaci vidíme i v jiných institucích. Evropský parlament eh, na tom není tak špatně, ale nejhůř je na tom eh, rada. Když už hovořím o Evropské radě, mám pocit, že každý rok jsme svědky stejné hry. Stěžujeme si na radu, na to, že není politická vůle ze strany rady. Opakujeme to též znovu a znovu. Ano, máme pravdu, protože my máme vždycky pravdu, takže o tom pořád mluvíme, nedostáváme žádnou odpověď. A není tu tedy e, e, žádný e, výsledek této nekomunikace. Takže myslím, že bychom měli přejít k silnějším stanoviskům. Není možné, aby dvě instituce spolu nespolupracovaly. Děkuji. Na dvě minuty. Pan Vistisen, prosím. Toto byla velice dlouhá diskuze a myslím, že byla také úspěšná. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali zejména tedy se mnou na této zprávě, ale i všem ostatním zpravodajům, kteří se zabývali absolutoriem. Věřím, že většina doporučení je vhodná, objektivní a jasně poukazuje na to, že my vyžadujeme jako Evropský parlament rigorózní kontrolu účtu. Jsem přesvědčen, že ano, došlo ke škrtům i mm, v mnoha oblastech. Co se týče konkrétně Evropského parlamentu, eh, myslím, že lze skutečně ocenit, že jsme definovali velice eh, vysoké standardy, kterým se musí přizpůsobit jiné instituce. Všem děkuji za tuto rozpravu, zejména děkuji místo předsedkyni výboru a e, předsedovi e, účetního dvora a těší mne, že zítra hlasováním Evropa bude schopna dát dobrý příklad. Děkuji. A tímto jsme e, vyčerpali seznam řečníků.